systémy, větší bezpečnost eh, systém NCTS eh, a chceme eh, více provozovat železnici, která je ekologická. Děkuji vám za slovo. Chtěl bych vás, kolegové, požádat, abyste hovořili pomalu, protože naši tlumočníci pak mají problém přeložit Eh, projevy přednesené tak rychlým tempem. Nyní kolega Said El Khadraoui za socialisty a demokraty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaře, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych i